kompetentní výbory předložili následující korigenda k textům přijatým parlamentem. Podle článku 231 odstavce 4 jednacího řádu je takovéto korigentum považováno za schválené, pokud do 24 hodin od jeho předložení nějaká politická frakce nebo minimální počet poslanců nepožádá, aby se o této změně, o této opravě hlasovalo. Korrigendum je k dispozici na webových stránkách parlamentu.